Good afternoon, um, colleagues at home, colleagues here. Um, we will start. We... Dobré odpoledne, eh, začneme. Spozdili jsme se o několik minut, eh, protože jsme potřebovali vyřešit eh, několik technických záležitostí. Chtě, chci se zeptat, zdali můžeme přijmout program. Pokud nemáte žádné námitky, pokud žádné námitky nemáte, tak je pořad jednání přijat. Mám několik poznámek. Eh, chci vám říci, že máme tlumočení pro toto zasedání. Chtěla bych tlumočníkům poděkovat. Máme francouzštinu, němčinu, italštinu, angličtinu a češtinu a polštinu. Máme tedy tlumočníky v těchto jazycích, takže pokud je to jedna z vašich eh, mateřštin, tak můžete hovořit těmito jazyky a bude to tlumočit ale eh, tlumočit se bude pouze v případě, že vás tlumočníci uvidí. Eh, pokud tedy uslyšíme pouze zvuk, tak to se nebude moci eh, tlumočit. Samozřejmě prosím, nehovořte příliš rychle. Pokud máte nějaké poznámky, eh, tak je prosím nečtěte doslova, ale hovořte pomalu, přirozeným tónem, tak aby se to dalo dobře tlumočit a předem vám za to děkujeme. Co se týče našeho časového programu, máme dvě hodiny a my jsme se tedy opozdili o 10 minut, ale eh, my eh, budeme eh, hovořit s paní komisařkou Vestager. Máme to tedy eh, vše velmi těsné, proto bych vás chtěla poprosit, abyste se drželi vašeho času. Nejdříve budeme mít tedy dotazy ze strany politických skupin, koordinátoři či jiní zástupci a potom druhé kolečko, které bude podle dehontového systému. A ten čas budeme velmi přísně měřit. Já to potom ještě zopakuji, až nastane eh, chvíle. Potom eh, za třetí Eh, o zprávě Wolfsam. Eh, eh, týká se to bezpečnosti výrobků na jednotném trhu a toto bylo odloženo na další zasedání výboru. Ale jakožto následné kroky po zasedání 21. dubna, tak lhuta pro podání pozměňovacích návrhů, tak to bylo tedy odloženo na 15. května. Chci vám říct jménem sekretariátu, že sekretariát nebude vám moci eh, poskytnout technickou podporu po 13. hodině v ten den. A potom eh, závěrem, tak jako eh, všechna naše zasedání, tato jsou webstreamována a jsou k dispozici na všechny materiály na počítači či iPadu. A Dalším eh, bodem je schválení zápisu jednání z 2. dubna a ze 14. dubna a tento pořad jednání bude považovaný za přijatý, pokud nepřijdou žádné námitky, tedy to je obvyklý postup. A nyní budeme pokračovat s hlavním bodem našeho dnešního jednání a to je výměna názorů s paní Vestagerovou, která je výkonnou místo předsedkyní Evropské komise pro Evropu připravenou na digitální věk a bude hovořit o reakci EU na šíření COVID-19 a také bude hovořit o eh, strategii, jak se dostat z této krize, jak se zotavit eh, z této situace. Eh, já vás nevidím, paní komisařko, ale předpokládám, že jste připojená Paní komisářko Vestagerová, děkuji vám za to, eh, že jste eh, přišla mezi nás takto eh, virtuálně. Vy jste paní Vestagerová, i když to není na obrazovce. Děkujeme vám za to, že jste se s námi spojila a jak jsem řekla, cílem je hovořit o reakci na krizi a také pohovoříte o budoucím pracovním programu komise pro tuto krizi. 23. Eh, března my jsme vám zaslali eh, dopis a ostatním kolegům v komisi, kde jsme, jo, omlouvám se, já tady slyším ozvěnu. Vy mě slyšíte vlastně dvakrát, to je asi příliš. Možná paní Vestagorová byste mohla vypnout svůj mikrofon. Ne, teď se zdá, že se to úplně vyplo. Může se to technicky vyřešit? Eh, já jsem právě vypla svůj mikrofon. Ano, to bude mnohem lepší, děkuji vám. Já jsem říkala, že 23. března jsme vám zaslali dopis a tam jsme hovořili o tom, jak je důležité monitorovat pravidla EU, co se týče e-commerce a internetových platform, a že je eh, také eh, potřeba se zaměřit na boj proti dezinformacím a zaměřit se na inovační technologie. A nyní bych chtěla hned dát slovo paní eh, komisařce, aby pronesla svá úvodní slova během příštích deseti minut. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát za vaše pozvání. Já jsem se eh, velmi těšila na setkání s vámi, Petro, a s vaším výborem. Vy se zabýváte něčím, co není pouze ekonomické povahy, ale Eh, je to věc, která je blízká eh, srdcím mnoha občanů. Eh, je potřeba vytvořit velké příležitosti. A musím říci, že obdivuji, kolik jste pokročili. Musím říci, že mm, proběhlo mnoho setkání přes internet, ale vy jste pokročili nejvíce. Eh, já bych chtěla pohovořit o tom, co jsme se poučili, co se týče této krize, potom také pohovořím o technologiích, potom také se zmíním o financování a potom se chci eh, vyjádřit eh, k tématu, které se říká akt o digitálních službách, to je právě vhodný čas a potom otázka síly trhu. Nejdříve bych chtěla eh, pohovořit o tom, že eh, co je pro nás nejdůležitější, je víceletý finanční rámec, kde bude zahrnutý fond pro eh, zotavení ekonomiky. A důležité je, aby tam otázka přechodu na zelenou ekonomiku a digitální transformaci nemá smysl, abychom měli starý svět a potom teprve ho udělali zeleným a digitálním, protože během této krize jsme byli svědkem toho, jak nám pomáhají digitální technologie a že jsou eh, zcela zásadní sou, součástí mm, zotavení se v našem každodenním životě a v práci. A Evropa eh, musí eh, zmobilizovat eh, moderní technologie. To je třeba umělá inteligence či superpočítače, tak abychom mohli řešit otázku šíření krize a zaměřit se na, také na vývoj pandemie. Také samozřejmě jsme se znovu dozvěděli nebo zjistili, jak je důležité se soustředit na rozvoj strategických digitálních infrastruktur, jako je 5G či rozvoj robotiky, eh, cloudová data a s tím související infrastruktura blockchain či kvantové technologie. A samozřejmě nic z toho by se nestalo, nebylo by nebylo možné, kdybychom neměli kybernetickou bezpečnost, kdybychom nepodporovali malé a střední podniky a také kdybychom nepodporovali zaměstnance, aby měli digitální dovednosti a také je potřeba, aby občané měli digitální dovednosti, aby mohli být součástí všeho tohoto procesu, protože co je velmi důležité, aby během zotavení našich ekonomik, tak je důležité, abychom eh, nezapracovali pouze zelenou ekonomiku a digitální ekonomiku, ale abychom se zaměřili na to, aby nikdo nebyl ponechán stranou. Eh, určitě si všichni eh, uvědujeme, eh, jak se ta digitální propast otevírá. V některých oblastech děti sedí u počítačů a pokračují ve svém vzdělávání, ale v jiných regionech je to mnohem komplikovanější, protože ta infrastruktura tam není a děti nemohou pokračovat ve výuce. Krize COVID-19 nám ukázala, jak je důležité, abychom měli eh, velmi odolné dodavatelské řetězce. Jedná se o ty strategické dodavatelské řetězce a musíme eh, lépe eh, pochopit, proč dochází k přerušení dodávek a musíme k tomu přistupovat strategičtěji. Je důležité, aby mm, bychom tolik nezáviseli na výrobě třeba v Číně a nebo něco, co třeba pochází pouze z Indie. Eh, musíme více diverzifikovat naše dodavatelské řetězce. A potom další oblast, eh, kde je zcela zásadní digitalizace, eh, tak to je, abychom znovu otevřeli naši společnost. Eh, mobilní aplikace, které budou mít eh, funkci sledování, tak ty mohou být zcela zásadní podporou pro sledování kontaktu. Ale zde je zcela zásadní opatření pro nastolení důvěry. A to souvisí eh, s naší eh, komunikací. Musíme vytvořit eh, systém, kterému budou lidé důvěřovat. To je důležité. Pokud tomu nebudete důvěřovat, no tak to nebudete používat. A tím pádem nebudeme moci eh, využít takovouto technologii, protože nechceme, aby se to stalo nějakým, nějakou novou dobou sledování. Je ale důležité, abychom alespoň umožnili cestování během léta a určitě všichni z nás si přejeme mít eh, dovolenou, ale také chceme eh, pomoci cestovnímu ruchu, který je zcela zásadní v mnoha členských státech a je důležitý v jiných členských státech. 8. dubna komise přijala doporučení o společné sadě nástrojů pro využívání technologií během této krize a zde eh, se hovoří o tématech, které souvisí s eh, aplikacemi a s údaji a potom členské státy eh, později s podporou komise přijali společnou sadu nástrojů EU. A zde se poskytuje členským státům praktické pokyny ohledně mobilních aplikací pro podporu sledování kontaktů a nyní je důležité, aby to začalo fungovat, abychom mohli eh, se spolu skontaktovat nezávisle na tom, jaký operační systém máte eh, na mobilu a na jaké straně hranice se nacházíte. Ale samozřejmě toto musí být celá v souladu se standardy ochrany osobních údajů a soukromí. Eh, my velmi úzce spolupracujeme s národními ochrany s úřady pro ochranu osobních údajů, kteří stanovili eh, svoje požadavky, tak aby to bylo vše eh, souladu s právy občanů v rámci GDPR. Nyní samozřejmě musíme zajistit, že všichni eh, vývojáři aplikací, tak aby spolu mohli spolupracovat, to je ten další krok. Potom, co se týče cestovního ruchu, tak by bylo důležité, aby ta technologie, umožňovala eh, spravovat eh, otázku eh, prostoru, aby když se někam dostanete, tak abyste věděli, zali můžete dodržet potřebnou vzdálenost a hygienizaci. Potom, co se týče dlouho dobějšího horizontu, tak je potřeba zajistit, aby se zlepšila otázka propojenosti zde jsme všichni byli svědkem toho, že někteří jsou lépe propojení než ostatní. To je bohužel eh, způsob života, ale jednali se o digitalizaci, tak zde se jedná o mnoho promeškaných příležitostí, pokud eh, nejsme dobře propojeni. Tak abychom zajistili dobré připojení, tak musíme zajistit soukromé investice. Pokud si myslíme, eh, že to zajistíme pouze pomocí veřejných peněz, tak to bude velmi pomalé a Vzhledem k tomuto musím říci, že samozřejmě tady existuje eh, mnoho otázek, kde je potřeba zlepšit eh, naše internetové připojení a zde naše společenství může sehrát důležitou úlohu pro každého občana v Evropě. A to také eh, souvisí s otázkou zdrojů, tak abychom mohli pomoci evropským podnikům. Především se jedná o malé a střední podniky to je pro ně velmi obtížné období. Co se týče evropského rozpočtu a finančních programů, tak bylo poskytnuto eh, mnoho miliard eur eh, v hotovosti eh, pomocí podpůrných nástrojů. V tom se bude také pokračovat a samozřejmě je potřeba také zmínit otázku posílení během eh, příštích eh, rozpočtů. Také otázka eh, Invest EU, to je také důležité proto, aby se mohlo investovat do udržitelné obnovy. Potom také otázka kombinování zdrojů financování kapitálové účasti pro pomoc inovativních startupů a potom je potřeba také eh, zlepšit eh, strategické evropské digitální kapacity. Jedná se o superpočítače či datové prostředí eh, prostory a je důležité, aby malé a střední podniky měly také přístup k těmto nástrojům, tak aby ta digitizace nebyla pouze otázkou pro velké podniky. Jednotný trh je Eh, samozřejmě eh, milníkem, eh, pilířem EU e a některé členské státy mají možnost větší flexibility ve své fiskální oblasti. Budeme muset hodně pracovat během příštích týdnů, měsíců, ale tak, abychom zajistili, že roztříštěnost jednotného trhu tady nebude navždy. Protože samozřejmě Členské státy mají své podpůrné programy, ale je důležité, aby to bylo součástí hodnotového řetězce. A samozřejmě ty eh, dodávky přichází z jedné země a potom to zase prodáváte do třetí země. A tam jsme všichni v této struktuře propojeni. Proto zde chci zmínit otázku aktu o digitálních službách. To je velmi důležitá věc. A máme nyní velmi důležitý kontext v této souvislosti, protože mnoho eh, malých a středních eh, podniků nyní bylo nuceno se zdigitalizovat a je důležité, aby měli spravedlivé tržní podmínky. My eh, proto v komisi se snažíme pokročit rychle, co se týče aktu o digitálních službách. To nám pomůže posílit digitální jednotrých trh a je to důležitější než ty jindy, protože tímto eh, budeme moci mít rámec pro internetové platformy. Eh, cílem je, aby eh, ta pravidla hry byla stejná jako na běžném trhu, stejně tak na internetu je důležité, aby výrobky byly bezpečné, aby splňovaly určité standardy. Já jako spotřebitel musím mít e, jistotu, že úřady se o to starají a také je důležité, aby byla jasná pravidla hry v případě obchodu na internetu, protože aby byla stejná důvěra v kamenných obchodech jako na internetu. A to si myslím, že je konečným cílem aktu o digitálních službách. A zde si myslím, že je důležité říci alespoň eh, já si myslím, že na to máme stejný názor. Když se dívám na zprávu pana zpravodaje, pany Alexe Saliby, tak vidím, že máme mnoho společného, co se týče tohoto tématu. Návrh zprávy ukazuje správně na to, že e, jakmile se e, ty velké platformy stanou zprostředkovateli pro digitální výrobky, ale i ty, které nejsou digitální. A já e, s tím souhlasím. Je důležité, aby tady byla možnost vedení sporů, aby existovalo spravedlivé fungování digitálního a jiného trhu, tak aby to bylo ve prospěch evropských spotřebitelů. A zde je potřeba zmínit několik věcí, které jsou třeba. Za prvé, já samozřejmě musím odvést eh, svou eh, práci jakožto eh, komisářka pro hospodářskou soutěž a musím tedy důsledně vymáhat právo hospodářské soutěže. Musím mít obezřetná, jedná se o článek 101 a 102. A samozřejmě musím zajistit, že aby bylo vždy možné uplatnit předběžná opatření a pokud to bude třeba, tak eh, přijít s eh, preskriptivnějšími opravnými prostředky nebo ty, které zajistí nápravu, tak aby se hospodářská soutěž vrátila na trh kde začala chybět. A potom eh, za druhé nařízení ex ante s cílem zajistit spravedlivé podmínky na všech platformách, včetně možných dodatečných požadavků, například co se týče eh, uzavřeného a přesného eh, seznamu povinností a zákazů, tak Eh, pokud to je v případě, že jste digitální zprostředkovatel, tak abyste přesně věděl, jaké povinnosti eh, máte, pokud eh, došlo ke zvratu na trhu. A potom ta mm, Další věc je ten nový nástroj pro hospodářskou soutěž, aby se zabránilo tržnímu bodu zvratu. Je to samozřejmě zřejmější, v digitálním sektoru, že může dojít na trhu e, ke zvratu. Je tedy e, důležité, aby se tomuto zabránilo, protože e, nyní v tomto světě, kdy máme digitální zprostředkovatele na mnoho z trhů, tak zde potřebujeme mít nástroje, které by nám napomohly v případě, že se to nemůže řešit o jedna či o dva, ale je důležité v případě, že nejde zahájit nějaký spor. Jak vidíte, máme před sebou velký kus práce a jinak se eh, paní předsedkyně a kolegové těším na vaše dotazy. Um, Děkuji, paní komisařko. Nyní zajdeme od, začneme otázkami nejprve politické frakce za EPP. Andras Šváb, minutu a půl, prosím. Děkuji, já budu mluvit velmi rychle. Já chci eh, přivítat paní předsedkyni. Jsme rádi, že jste tady v Bruselu, protože je důležité, aby evropské eh, eh, instituce fungovaly. Mám tři otázky na vás. Jednak, co se týče státní pomoci, děláte vynikající práci, někteří podceňují rychlost a kvalitu práce vašich eh, úředníků. Mám jednu konkrétní otázku k tomu, o čem jste mluvila, k tomu německém programu. Mm, je v našem zájmu netlačit členské státy, aby neinvestovali přímo. Je lepší, když dá stát stoprocentní garanci bankovním úvěru, než aby investoval přímo do firmy co si myslíte o problémech, které existují v tomto smyslu, protože je nejen důležité, aby eh, mm, pomoc byla rychlá a aby stát postal, přestal působit co nejdříve. Dále, co se týče těch aplikací app, můžete garantovat, že nebyly E, zásahy velkých firm, co se týče decentralizovaného nebo centralizovaného přístupu k ukládání dat, protože v Evropě by to bylo e, naší přeshraničně než centralizační systémy, když tedy jsou problémy s ochranou dat, které by se měly vyřešit. Každopádně padlo jasné e, rozhodnutí politiků, nebo tady bylo um, jiné rozhodnutí. Děkuji, já to předložím příslušným týmům, protože ty pracují sedm dní eh, v týdnu na tom, i v noci často, aby mohli eh, zpracovat různé programy. Nyní máme 92 nebo 94 rozhodnutí o státní pomoci, většinou v tom dočasném rámci některé ale přímo podle článku 172p eh, na odškodnění. Eh, mm, ta množství pomoci, to je obtížné dát přesné číslo, ale asi 1,9 bilionu euro. Je to spousta peněz, proto Ehm, ta pomoc v rámci to, ten rámec je velmi důležitý. K tomu, co říkáte, mluvíme o dvou různých věcech. Důvod, proč říkáme, že státní garance o úvěr více než 800 tisíc euro může být jenom 90%. Je zajistit, aby ehm, tady byl určitý eh, prvek eh, due diligence, protože pokud mluvíte o 100% garanci pro velké, větší úvěry, tak pak v podstatě se dostáváte k nějakému si, eh, vládnímu bondu. Takže to, to jsou tedy ty eh, možnosti. Eh, likvidita. Tyto velké částky, to je především likvidita pro podniky. My čekáme ale také potřebu pomoc solventnosti, nefinanční firmy by měly eh, mít možnost rekapitalizace. To je obtížnější, eh, co se týče eh, konkurence, protože tady větší riziko dlouhodobého narušení hospodářské soutěže, když říkáte, že jde jenom o obnovení kapitálové pozice z minulého roku, souč- tedy neutralizovat krizi, tak přesto mohou být rozdíly mezi eh, firmami, které to dostanou a které ne. Takže mm, tady jsou různá opatření. Samozřejmě na jednu stranu daňový poplatník by měl být odměněn za to riziko rekapitalizace, a stát by také měl vystoupit z toho biznesu z důvodu rovných podmínek. Proto finalizujeme tyto možnosti po konzultacích s členskými státy. Myslíme si, že to je možné bez bonusů, bez dividend, bez um, zpětných odkupů akcí, aby chom chránili uh, eh, pláce, nikoli ostatní investory. je důležité, aby státy měly Eh, pobídku vystoupit z toho. A, a tu by měly mít i podmí, podniky. Co se týče apps, tak já nemám, co bych navrhla. Eh, nebo co bych řekla k tomu, k zásahům eh, těch privátních digitálních gigantů k centralizovanému Eh, skladování dat, necentralizované skladování dat, to znamená, že máte data v telefonu. To je způsob, jak zajistí, který zajistí největší soukromí a minimalizuje riziko třetích stran, aby se do toho dostali a zjistili, kde jste. Hmm. Jsou tady technické problémy. Dva různé systémy, jeden by byl v vašem telefonu, jeden centrální, tak aby to spolupracovalo, Eh, proto je pak důležitý společný evropský přístup a myslím, že teďka je ta tendence k decentralizovanému systému. Druhý řečník, de Čaldemoze za SND. Děkuji eh, Vítejte, paní komisařko. Jsem ráda, že máme možnost s vámi teď diskutovat. SND je velice vděční, jsme velice vděční a spokojení. Vítáme ten plán oživení pro Evropu, založený tedy na zelené agendě. Musíme to teď změnit a to velice vítáme, takže za to děkujeme. Moje otázka se týká digitálního aspektu. Já budu mluvit o těch eh, aplikacích. Víme, že spotřebitelé jsou velice znepokojení jejich vývojem. Mm, že vítáme ta doporučení, ale musí to být dočasné a dobrovolné. Moje otázka, jak zajistíte, aby členské státy dodržovali ta doporučení, jak jim pomůžete, aby to zajistili. A také mluvíte o důvěře. Já plně souhlasím, že důvěra je klíčová. Jak s tím komise pracuje v tuto chvíli, také vidíme, že firmy se snaží využít situace s koronou a zvyšovat ceny zboží. Také je tady hodně dezinformací online co děláte pro to, abychom mohli vytvářet důvěru v době krize, aby lidé skutečně důvěřovali digitálnímu světu. Děkuji. Paní komisařko, prosím. Toto je důležité, toto je skutečně klíčem. Pokud chceme společnost, kde e, budeme co nejvíce využívat digitální technologie, tak musíme důvěřovat. Pokud tomu tak nebude, pak ta digitální propast bude ještě hlubší, protože jenom někteří to ho budou využívat, ostatní řeknou ne, ne, ne, pro, na, pro mě to není. Možná e-commerce trošku, ale nebudou to plně využívat. A proto eh, spolupracujeme intenzivně s členskými státy, Nejprve tedy doporučení, pak toolbox, pak intenzivní jednání s členskými státy, jak vybudovat systém, kdy jednotlivé aplikace spolu budou moci mluvit, aby um, přeshraniční cestování bylo bezpečné, aby byla transparentnost, aby ta eh, aplikace skutečně dělala to, co víte, že má dělat. Nic víc, nic míň. A to je důležité protože s těmi aplikacemi bude obtížné, eh, aby to bylo tak otevřené, jak si přejeme. Mm, doufáme, že eh, toto léto nebude ztraceno, že bude možnost cestovat a ehm, my si myslíme, že to je proveditelné ve spolupráci s členskými státy. Samozřejmě Eh, orgány na ochranu dat sehrávají svoji roli, aby eh, technologie mm, mm, to, to tomu přispěly dobrovolné, dočasné a transparentní bych dodala, decentralizované. K dezinformacím, ano, jak víte, mm, mojí kolegyně Jourová pracuje dlouhodobě na tom, a také aktivně mm, Mm. Vidíte, autorizované informace se dostávají nahoru, což dává mm, jsou si v popředí, takže to, lidé dostanou informace, které jsou validované, jisté, garantované vládou a tak dále, protože já vidím to samé, co vy, že se tam objevuje, že to musí být hoaxy. Takže ta práce probíhá. Myslím, že ale není možné to úplně eliminovat, ty dezinformace, protože tady bude velká šedá zóna a také jsou tady obavy o svobodu projevu. Doposud eh, tedy moji kolegové alespoň byli velmi, jejich práce byla velmi užitečná. Děkuji paní Vestager. Další otázka za Rňu Dita Charanzová. Dita, minuta a půl. Bohužel vás neslyšíme. Takže tady je technický problém. Teď vás slyšíme. Takže to je digitální, ano. <clears throat> Děkuji. Margaret, já jsem měla příležitost k výměně nás v nedávné době, ale teď se chci zaměřit na tři věci. Jednak zpráva spotřebitelů. My jsme eh, v poslední době viděli že velké aerolinky dostaly miliardy eur v rámci státní pomoci, ale současně máme zkušenosti s tím, že stejné společnosti odmítají refundovat eh, spotřebitele. Hodně spotřebitelů se koupil letenky online a digitální jednotný trh ehm, je tady ohrožen. Takže ehm, budeme buď mm, respektovat Eh, tedy plné respektování spotřebitelského práva by mělo být podmínkou pro jakýkoliv bailout. Dále eh, ty sledovací aplikace, my jsme již přijali naše stanovisko, pro mě klíčem je privacy by design, důvěra eh, z hlediska vnitřního trhu je klíčem interoperabilita. Jak tedy dosáhnete aby všechny ty aplikace, ať jsou centralizované nebo decentralizované, fungovaly přes hranice a mohly otevřít hranice. Dále digitální služby, eh, akt digitální služby, to je klíčem. Jak víte, potřebujeme eh, konzultaci hodnocení dopadů. Stávající krize ukázala, jaký dopad mají fake news na chování spotřebitele. Takže um, řádné hodnocení uh, dopadu a veřejné konzultace jsou vůbec proveditelné v současných podmínkách. Děkuji paní Charanzová, paní Vestegr. Děkuji. Máte pravdu, že je problém s eh, těmi refundacemi a vouchery versus Fauci a je to obtížné se mm, dostat k té refundaci, najít způsob, jak se k tomu dostat. A jeden je eh, mm, na možnost získat refundaci místo voucheru je, že pro některé lidi to je mm, eh, to jsou peníze na dovolenou. Oni třeba přišli o práci a potřebují peníze aby měli rozpočet na nějakou na dovolenou. Někdo si může dovolit voucher, možná členské státy budou chtít dát nějaké pobídky na to, to se uvidí, ale teď vidíme, teď na tom pracujeme přesně, protože to znamená hodně pro aerolinky. Pokud eh, Mm, nahrazují tedy všem, eh, to, anebo někdo bere vouchery. My neříkáme, že byste neměli právo, mít právo na refundaci, na úhradu. Sledování kontaktu, ten, eh, to je přesně to soukromí by design, pokud já vím. A já nejsem technik, co je obtížnější, aby aplikace fungovaly společně, když jedna je centrálně jedna na telefonu, eh, tak proto pracujeme s členskými státy, abychom měli konsensus. myslím, že ten konsensus jde směrem decentralizovaného ukládání. Doufáme, že půjdeme tímto směrem a je důležité, aby APA, ti developeři eh, spolupracovali, aby byly možné tedy konkurenční apps, aby to platformy podporovaly. Eh, zákon o digitálních službách souhlasím s vámi, že konzultace a eh, hodnocení dopadu je důležité. Teď mm, znovu posuzujeme pracovní program a posuzujeme to Problém je, že krize ukázala, že je to ještě více urgentní eh, prosadit ten mm, zákon o digitálních službách, protože budete muset důvěřovat tomu, co děláte online, stejně jako offline. Děkuji. Pan Jean Lacapelle za ID. Děkuji. Já bych chtěl uh, zmínit tři možnosti. Jednak to sledování uh, uživatelů, uh, ta, promiňte, kolik to zvukuje špatná. Co se týče mm, politiky, můžete nás, um, můžete nám ujistit, že tyto um, údaje zůstanou soukromé, zůstanou privátní. K jakému datu, jakými prostředky? Uh, Dále, vy jste o tom trošičku mluvili, otázka rezervace online. Některé rolinky odmítají refundovat, co se týká přímo evropského práva. Co dělá Evropská komise, aby e, ujistila, aby e, to, aby ty aerolonky refundovaly do sedmi dnů, jak, jak mají. Dále mm, je tady návrh eh, šesti měsíců, který tady padl během kterého nemusí refundovat, což se nám zdá velmi dlouhé. Nepřipadá vám to příliš a jak počítáte, eh, že, že budete postupovat v této věci? Dále, co je suverenita, ty vlastně průmyslové, digitální. Evropská komise oznámila Eh, nezáv, že se tady ukázalo, se, mm, mluvila se nezávislost například v oblasti zdravotnictví. Ehm, ehm, třeba to ukázalo na případu Německa. Jste schopni chránit naše údaje vůči gigantům eh, z Ameriky nebo z Číny. Je tady Eh, záměr vytvořit nějakého evropského giganta vzhledem k těm rizikům, které se tady objevují. Paní Vestego, prosím. Děkuji vám. Co se týče otázky přístupu k údajům v případě mm, zaměstnanců jiných než ze zdravotnictví, já k tomu nemám informace, pro úřady, pro ochranu osobních údajů v jednotlivých státech, tak eh, tam by to mělo být eh, na nich. V případě, že občané cítí nejistotu, že k jejich údajům má přístup nejenom lékařský personál, ale i ostatní. Proto je důležité, abychom měli zdravý prostor pro údaje, aby ty údaje byly eh, přístupné anonymizovaně a agregovaně. A jedná se o údaje z celé oblasti zdravotnictví, tak abychom eh, mohli mít eh, inovativní prostor. My ještě nemáme eh, veškerou tu technologii, kterou potřebujeme na tuto pandemii. Snažíme se udělat, co můžeme, ale musíme také chránit jednotlivce a je potřeba, abychom používali údaje tak, aby se chránilo soukromí občanů, tak ale abychom zase na druhé straně umožnili inovaci v rámci technologií. Potom dotaz 2 eh, a 3, tak tomu nemám, co bych dodala. Co se týče čtvrtého dotaz, dotazu, otázka svrchovanosti, já si myslím, že nad tím přemýšlí mnozí, protože my si uvědomujeme, uvědomujeme, jak jsme zranitelní, když eh, závisíme na ostatních. Třeba v případě Číny jsme byli zcela závislí, pokud jde o ochranné prostředky a e, také co se týče paracetamolu třeba, tak tam e, jsme byli zcela závislí na Indii. A to je věc, kterou už bychom neměli opakovat. Eh, díky práci kolega Bretona, tak před krizí pouze 10 firm v Evropě produkovalo masky a nyní máme 500 výrobců těch um, roušek. A pan Breton velmi intenzivně pracoval s firmami Potom otázka zadávání veřejných zakázek, tak eh, to je nyní úspěšné. Nyní jsme eh, začali eh, zadávat veřejné zakázky v oblasti ventilátorů, potom ochranné prostředky od velkého počtu výrobců, tak abychom diverzifikovali dodávky a tak, abychom byli v mnohem lepší pozici, protože nikdo nemůže zaručit, že nedojde k nějaké druhé vlně a je důležité, abychom využili těch zkušeností, které jsme získali, tak abychom k tomu přistupovali úplně jinak než v případě té první vlny. A nyní pohovořím o budoucnosti. Evropa je eh, nejoblíbenější destinací pro obchod. A co se týče jednotného trhu, eh, Máme tady otázku těch dodavatelských řetězců, že eh, máme výroby zde, máme eh, klienty ve třetím světě a závisíme také na ostatním světě, nejenom co se týče dodávek, ale také co se týče zákazníků. Musíme se zaměřit na tuto strategii, ale co je paradoxem, nejenom v lidském životě. Když se chceme sami rozhodnout, jakou ekonomiku chceme, jakou společnost si přejeme, tak to můžeme eh, udělat pouze za spolupráce s ostatními. A to je ten paradox, eh, který se snažíme nějak eh, vyřešit tím, že chceme otevřenou strategickou autonomii, protože po koronaviru chceme dělat věci jinak. Eh, děkuji vám, paní Vestagerová. A eh, za zelené Kim, jedna a půl minuty. Hmm, děkuji vám. Eh, děkuji vám, paní Vestagerová, za to, že jste dnes s námi. Já souhlasím, že nemůžeme žít v tom starém světě, protože máme i klimatickou krizi a její dopad je mnohem větší a nemáme ani peníze, ani eh, čas, nebo nemůžeme si dovolit investovat 3 eh, eh, biliony do ekonomiky, aniž bychom řešili otázku životního prostředí. Máme otázku víceletého finančního rámce a otázku CO2. A pan komisař Valian, který je odpovědný, nebo ona je odpovědná za dopravu a řekla, že by neměly být žádné environmentální podmínky, pokud je o podporu pro aerolinky. A nyní se schválilo 7 eh, miliard na kapitál Air France a členské státy mají eh, svobodu rozhodnout se v souladu se svými politikami. Já si myslím, že komise by měla jasně se vyjádřit pro zelenou ekonomiku. Komise by měla přijít ještě s dalšími vodítky, tak aby členské státy pracovaly harmonizovaně. To je zcela zásadní pro správné fungování našeho vnitřního trhu. Ne nemůžeme eh, vydávat biliony společnostem, aniž by to bylo harmonizované. Já se ptám, myslíte si, že ty zelené eh, požadavky jsou žádoucí v rámci státní podpory, ano či ne? A co se týče eh, dalších vodítek souvisejících se zelenou ekonomikou, mělo by to být harmonizované a v případě, že ano, tak kdy to můžeme očekávat? Děkuji a nyní paní Vestagerová, prosím, můžete zareagovat. Eh, bohužel věc je komplikovanější. Momentálně aerolinky jsou nejzelenější, co mohou být, protože nelétají. Ale problém eh, v tom je, že potom to není udržitelné z ekonomického hlediska, proto oni eh, potřebují nějaké kompenzace, protože se jedná o krizi, ale také Eh, protože mají problémy s likviditou a potřebují eh, kapitál. Já si eh, velmi vážím toho a aplauduji tomu, co řekla Francie, co udělala Francie. A myslím si, že můžeme přímo říci, že je dobré, když eh, členské státy přijdou se zelenými požadavky, pokud poskytují státní podporu, stejně tak, jak se to dělá v některých členských státech, kde se stanovily požadavky ehm, například na podporu, která se poskytuje eh, firmám, eh, které jsou zaregistrované na daňových adresách, kde jsou minimální daně co je důležité, je, aby ten eh, právní rámec 170 bez 183b, tak eh, to jsou eh, právní základy, které nám umožňují získat zpět, co se ztratilo. Jedná se o právní základ, máme to ve smlouvě, jedná se o přírodní katastrofy nebo pro takovéto případy. A to je věc, na kterou se musíme zaměřit, abychom nalezli kompromis protože my jako Evropská komise nemůžeme ukládat eh, to či ono nebo nějaké zelené povinnosti. My můžeme říci členským státům, ano, děláte dobře, pokud pokud tak činíte, je dobré, když stanovíte zelené podmínky a také můžeme požádat eh, firmy, aby informovali o tom, co učinili s tou státní podporou. Státní podpora eh, neznamená zotavení jako takové. My potřebujeme skutečný plán pro zotavení. Musíme mít eh, obrovské investice, tak aby se začalo znovu najímat a musí se eh, zrekonstruovat budovy. Máme miliony budov, které musí být eh, ekologičtější během příštích let a ten plán je ještě na stole, jak jste řekla. Musíme ještě řešit klimatickou krizi a tak ano, ten plán zotavení jako eh, takový by měl být zelený. A státní podpora, která se nyní poskytuje, tak ta je proto, aby se vyřešily pouze ty nejhorší škody. Děkuji. Pan Adam Bilan za EKR. Máte jednu minutu. Máme technický problém s panem Bilanem. Dobře, další řečník dostane slovo. Mezitím pan eh, Martin Širduan za GUE NGL, prosím, máte slovo. Doufám, že mě slyšíte. Děkuji vám, paní místopředsedkyně, za to, že jste přišla mezi nás. Mohu vás ujistit, že i ti poslanci, kteří nejsou fyzicky přítomní v Bruselu, tak fungují, pracují na fungování Evropského parlamentu. Vy jste hovořila o sledování eh, kontaktů v rámci aplikací, ale chtěl bych říci, že členské státy mají uh, různé pozice. Německo má decentralizovaný uh, přístup ke ukládání údajů. Francie má centralizovaný přístup. Komise nebyla příliš jasná. V tomto smyslu vy jste hovořila o GDPR a o nařízení eh, pro ochranu soukromých údajů, že to více zapadá do toho decentralizovaného systému. Eh, co se týče decentralizovaného ukládání dat, tak to je v souladu se standardy pro Evropskou ochranu osobních údajů. Chci se zeptat, jestli vy jakožto místo předsedkyně komise, jakožto komisařka, jestli budete navrhovat nějaký evropský společný systém, tak aby existovala interoperabilita těchto aplikací v členských státech. A zdali všichni v komisi na to sdílí váš názor, zdali mají stejný přístup, protože já mám za to, že váš kolega Le Breton chtěl přesvědčit Apple o tom, aby eh, umožnil ten francouzský centralizovaný přístup eh, tak, aby se vlastně umožnilo takové zvláštní zacházení pro Francii. Eh, děkuji vám, pane poslanče, a nyní paní Vestagirová. Ehm, nevím o mém kolegovi, zali se snažil, aby Francie měla nějaké zvláštní zacházení. Komise přišla z pokyny a tyto eh, pokyny se vypracovaly společně se členskými státy. My se snažíme za uh, během skontaktování, nebo jsme skontaktovali členské státy a snažíme se o společný evropský přístup. Jak jsme se dozvěděli, tendence je decentralizovaný přístup. Za prvé, protože tady je otázka ochrany osobních údajů a zase, že se to jednoduše implementuje, pokud máte decentralizovaný přístup, ale také to souvisí s kybernetickou bezpečností. Bylo mi řečeno, že tady je nižší riziko, aby Eh, se do něj zasahovalo zvnějšku. A třetí eh, strany eh, vědí o těch problémech v případě centralizovaných systému. Jak říkám, ta tendence je mít decentralizované přístupy a stále více zemí chce mít takovýto přístup. Děkuji vám. A nyní dáme slovo panu eh, Bilanovi za EKR. Prosím, máte minutu a půl. Eh, pane Bilane, můžete hovořit? Tímto jsme tedy dokončili kolečko politických skupin. Možná by se někdo jiný za EKR chtěl vyjádřit. Nevíme, zali tady někdo je. Za EKR. Eh, já bych vám chtěla dát šanci. Ano, máme pana Bilana, ale nemůžeme se s ním spojit. Ano, máme ještě druhé kolo, ale chtěla jsem dát možnost eh, položení dotazu pro paní Vestagerovou možná během druhého kola. Můžeme to ještě jednou zkusit s panem Bilanem, protože on eh, systémy říká, že je na příjmu. Adame, prosím. Jsem ráda, že vás vidím. Já jsem také rád, že vás vidím. Omlouvám se, že ten technický problém. Vzhledem k dopadu eh, pandemie a vidíme, že eh, je potřeba, aby byly digitální programy komise a pro inovaci, aby byly zrevidovány. Děkuji vám, že jste o tom hovořila na začátku. Ale stejně tak jako před pandemí, já jsem uh, slyšel málo o, o zadávání veřejných zakázek, což vlastně byla jedna ze slabin toho pracovního programu. Uh, trh je obrovskou příležitostí. Jsou tam eh, miliony, které mohou umožnit eh, zlepšit situaci občanům. My jsme v Polsku příkladem. Náš eh, výbor Eh, nedávno eh, řešil podobný přístup pomocí plodních projektů. Myslím si, že Evropská komise by mohla postupovat podle příkladu Polska či vaší domoviny, Dánska. Myslíte si, že by jste mohli sledovat eh, příkladu co se týče zotavení ekonomiky a na druhé straně, aby občané měli lepší přístup k modernější zprávě, protože hovoříme-li tady o zelené dohodě, nesmíme eh, zapomenout na základní potřeby evropských občanů, jejichž potřeby by měly být zajištěny na prvním místě. Děkuji vám, paní, paní komisařko. Eh, děkuji vám za tento dotaz. Myslím si, že je to velmi dobrá ilustrace toho, že některé věci, které jsme používali během desetiletí, eh, tak se nám eh, hodí, pokud jde o modernizaci ekonomiky. A třeba veřejné zakázky budou-li digitální, a hlavně v případě, chcete-li obstarat digitální služby, tak to je určitě dobrý nápad. Ale co je tady důležité, je, abyste Eh, využili flexibilitu nástrojů pro zadávání veřejných zákazek. Jak víte, před několika lety to bylo zreformováno, ale vidíme, eh, že ta eh, flexibilita se nevyužívá dostatečně. Tak je důležité, aby ty zakázky fungovaly funkčněji a než abyste eh, se snažili to velmi přesně popisovat, tak říci, já hledám eh, řešení pro tento problém a mělo by to mít tyto funkce. A to je jedna eh, z věcí, která by vlastně posloužila veřejným zakázkám pro digitální služby. Takže nebudete žádat eh, ABC, ale budete žádat technologii, která by měla vyřešit něco. A další věc, kterou bych tomu chtěla dodat, ano, zde je důležitá také transparentnost, protože eh, tím pádem firmy mají jednodušší přístup k veřejným zakázkám a také je pro ně eh, snažší se tam dostat a když se to změní, tak potom se tam dostanou i malé a střední podniky. A potom i e, média mají transparentní informace a občané o, o tom, co se děje. Jedná se tedy o veřejné zakázky pro digitální služby a to je velmi důležitý nástroj pro modernizaci evropských států tak aby podniky měly jednodušší eh, přístup a aby mohly poskytovat služby, které vlády potřebují. Děkuji vám. Takže tímto jsme dokončili první kolečko dotazů. Behind, eh, Zůstáváme jsme trošičku pozadu, eh, takže vás po, žádám, abyste se v druhém kole otázek omezili Eh, na jednu minutu. Já bych požádala paní komisařku, aby možná odpověděla do maximálně dvou minut, abychom mohli, abychom získali trochu času, aby všichni eh, mohli položit své otázky. Pan Mandelson za EPP je na řadě jako první. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste mezi námi. Vidíme, že jste zdravá a v pořádku, to jsme rádi. Já jsem mm, poslouchal vaš příspěvek. Důvěra byla jedna z věcí, které jste zmiňovala, když jsme mluvili o těch sledovacích aplikacích na koronu. Eh, také to ukazuje, že jste ochotná mm, vzdát se mnoha principů vnitřního trhu a myslím, že důvěra v EU by měla být nejdůležitější pro budoucnost Evropy a já doufám, že eh, nesouhlasíte s tím, že se nesmíme nikdy vzdávat principů vnitřního trhu a bylo by dobré mm, ta aplikace, která je interoperabilní, bylo by škoda, kdybych eh, při přiručení hranice musel předložit, musel stáhnout německou aplikaci a pak už bych nebyl sledovatelný. Dále mám už sedm uh, etiket na low emis, nízkoemisní zóny na autě, což neukazuje velkou důvěru v interoperabilitu. Děkuji panu Nemandls. Paní Vestager, prosím. Já se um, omlouvám, že jsem nevyvolala, jsem nevolala nějaká nedorozumění svými um, prohlášeními. Vnitřní trh je jeden z nejdůležitějších rysů Evropské unie. Teď nás potřebuje přesně tak. Teď je potřeba, aby aplikace spolupracovaly. Důvod, proč se nevyjadřuji tak jako vy, je, že já nedokážu vyslovit slovo interoperabilní. Prostě musí spolupracovat. Bez ohledu na váš telefon, operační systém, hranici, kterou překročíte, hranice musí spolupracovat s ostatními. To je samozřejmé, aby to, to mohlo být efektivní, abychom um, měli také konkurenci při vývoji těchto aplikací poslední připomínka bude trvat dlouho. Bude to tedy náročné. Nemůžeme schválit státní pomoc, která nebude přiměřená. Členské státy nemohou kompenzovat příliš. Musí dělat, můžou, mohou dělat jenom to, co je nutné. Přesto jsou rozdíly. Fiskální prostor. Ne všechny členské státy mohou využít flexibility, kterou uh, Eh, poskytujeme v této kritické době, což samozřejmě znamená, že je velmi důležité eh, se podívat na vnitřní trh a podívat se, jaké celoevropské úsilí je možné, aby dodavatelské řetězce a fungování vnitřního trhu a zabránit fragmentaci, protože teď je tady větší riziko fragmentace než jindy. Já vaši intervenci beru jako e, známku toho, že jsme v tom všichni společně. Dál pan Alex z SND. Paní komisařko, já jsem velice rád, že komise má podobné priority jako co já zdůraznuju ve svém návrhu IMKO. Um, ehm, monitoring um, stávajících um, mm, ta transparentnost. My chceme zajistit jednotný trh a transfery v rámci tohoto trhu. Bude komise revidovat směrnici e-commerce, aby se zlepšily podmínky, co se týče uživatelů. Omlouvám se špatný, za špatnou kvalitu zvuku. Můžete vysvětlit víc k těmto opatřením? Můžete vysvětlit, další příklady. Další problém, které jsme viděli, jsou nárůsty cen eh, produktů, které údajně léčí nový virus. Jaká opatření plánuje komise, eh, aby zabránila ty, co zneužívají online platformy? v rámci eh, nadcházejícího aktu v digitálních službách. Děkuji, paní Vestager. Děkuji a gratuluji k vašímu návrhu zprávy. Já jsem se zájmem mm, mm, četla ty věci, které tam říkáte. A také jsem řekla ve svém úvodní připomínce, že jsme na jedné lodi do značné míry. My potřebujeme spravedlivý vnitřní trh a transparentnost. Můj je kolegyně Jourová dělá mnoho eh, v té, té, té poslední části vaší otázky eh, se týče ochrany spotřebitele, boj proti fake news, dezinformacím, Eh, zajištění toho, mm, co, aby to, co vidíte jako první, byly mm, validní, eh, autorizované informace. My potřebujeme samozřejmě principu původu eh, z orgánů, které mohou něco uplatňovat. Potřebujeme cílovou zemi, aby spolupracovala více se zemí původu, aby byla důvěra. Teď vidíme tu fragmentaci v řadě zemí se schvaluje vlastní legislativa. Také potřebujeme odpovědnost všech hráčů. To všechno víte, než mm, kdokoliv jiný k těm nástrojům ex ante. Musíme zajistit, aby ti, kteří jsou digitálními gatekeepery, tak aby umožnili rovné podmínky, aby eh, věděli, že něco se dělá, něco ne. Eh, například, že se nesmí sami propagovat na úkor ostatních. Pokud jste digitální gatekeeper, tak máte povinnost ex ante. Dále by bylo dobré bránit um, dalším, vzniku dalších gatekeeperů, aby se trh nepřevrátil. A pokud má, je k tomu trh náchylný, tak musí fungovat za těchto podmínek. Umožnit podnikům prosperovat a neriskovat, že najednou ztratí prostor k růstu. A já eh, si cením toho, těchto diskusí o tom, jak to dělat a Ehm, zahájení konzultací a hodnocení dopadů, protože my všichni sdílíme určitý pocit urgentnosti toho, aby spotřebitel důvěř, mohl důvěřovat tomu, co je online. Pan Tomislav Sokol z EPP. Děkuji, paní komisařko, za eh, eh, toto schůzku Eh, co se týče otázky suverenity, eh, věříte, že farmaceutický průmysl je jedna z oblastí, kde by Evropa mohla být silná? A co, jak to ještě posílit? Mm. Co se týče otevřené eh, autonomie mm, v rámci produktu, co reciprocita? Bez reciprocity se evropské firmy nedostanou na trhy jiných zemí. Na stejných podmínek jako oni na evropské trhy. Musíme zajistit, aby nerostly ceny Dále e, zakázky se týče COVID-19. Myslíte si, že tyto postupy by se daly rozšířit i na jiné náléčiva? Protože co se týče velmi drahých léků, tak členské státy nemají dobrou vyjednávací pozici. Když to dělá Evropská unie, je to jinak. Co rozšířit tyto společné eh, polit, tu společnou politiku pro veřejné zakázky i na jiné oblasti. Myslím, že toto je dobrý nápad. Už během holandského předsednictví tady byl tlak, aby evropské členské státy mm, dělali aliance pro mm, společné nákupy protože máme velmi smutný problém, že něk- některých eh, členských států hrozí, že tam farmaceutické firmy nebudou prodávat své produkty, což je velký problém pro pacienty, kteří ty léky třeba potřebují, které jsou pro ně nejlepší a v té dané zemi nejsou k dispozici. Takže to je dobrý nápad, aby ta kupní síla eh, členských zemí byla stejná jako Eh, vyjednávací síla farmaceutických firm. V posledních deseti letech jsme viděli eh, velkou koncentraci farmafirm. Částečně z důvodu větších nákladů, inovací a regulačního schvalování. To vidíme, když pracujeme na fúzích. A také inovace je stále důležitější. E zajištění toho, že když máte něco, eh, eh, eh, co má ta, ten větší partner, tak je to pak devestováno, dezinvestováno. Během hm, kriz, koronakrize jsme dělali něco, co je poměrně zřídké. My jsme umožnili intenzivní spolupráci. Nám hrozily nedostatek eh, dodávek eh, v eh, celé řady generických léčiv. Teď máme rámec pro spolupráci, aby byla dostatečná dodávka. Nemohou koordinovat ceny, mohou říct, musí nám říct, kdo jsou a otevřeně a dát zápisy ze schůzí, abychom dostali ty nutné dodávky. To jsou nezbytné dodávky, i když Některé z nich jsou často mm, mm, bezpatentové a už staré. Co týče reciprocity, tak komise dlouho spolupracuje s radou, aby rada um, schválila reciprocitu. Um, Eh, veřejných zakázek, když já vás pozvá, zvu a vy mě ne, pozvete zpátky, tak nakonec vás přestanu zvát, to je jednoduché. A to by se nám nelíbilo, ano. Paní Svenja Hanza Renew. Děkuji, Margaret, za mm, to výměnu názoru. Já se chci dotknout um, ehm, to problematiky umělé inteligence když se díváme na to, jak dále harmonizovat digitální jednotný trh, bych chtěla, abyste vysvětlila, mm, eh, mm, jak tedy řešíme krizi eh, s eh, pomocí umělé inteligence, různé aplikace a to také souvisí s transparentností algoritmu. Komise Mm, spustila iniciativu AI versus COVID-19. Umělecké, užívá se tam měla inteligence pro uh, řešení um, krize. Jaké jsou vaše závěry z této diskuse, jaká opatření byla posud implementována, jaké jsou výsledky iniciativ komise a co považujete za Eh, klíčové závěry pro další rozvoj eh, rámce, právního rámce umělé inteligence. Děkuji, paní komisařko. Jsem přesvědčena, že to je ještě více potřebné, aby existoval právní rámec Ehm, kdyby řešil to eh, riziko, že některá umělá, eh, eh, že tady bude umělá inteligence versus základní práva. Hodně AI je velmi tady užitečné, především bez zdravotnictví. Si musíme uvědomit, že tady bychom měli být opatrní, aby základní hodnoty nebyly zapomenuty abychom prostě neřekli, že to je jedno, protože technologii chceme. Musí to jít ruku v ruce. Ehm, mm, musí se to dělat v řádu týdnů. Konzultace té bílé knize byly náročné, protože lidi měli různé nápady a je důležité zintenzivnit naši práci, aby eh, tento eh, rámec byl. Jeden z hlavních závěrů tedy je skutečně úžasné vidět, co se dá udělat. Proces, jaké procesy, s čím lidé mohou přijít v krátké době. A také, jak je užitečné když se to může stát jednoduché, ale e, například technologie, jak e, od sebe lidi oddělovat ve frontách, abyste věděli, kde, e, kdy, kdy máte tedy váš slot, abyste nestáli venku ve frontě s bezpečným způsobem. Já tedy vnímám velice pokročilé způsoby používání AI, ale také mnohem jednodušší eh, případy eh, každodenní, kdy nám může technologie pomoci. Příklad bylo možné pozvat země eh, z západního Balkánu, východního partnerství, aby byly součástí modelů, které se kapacitou tam je super počítačů z Unii, protože když ta data máme, můžeme se o ně podělit. Pan Marko Camponinozi za Děkuji. Um, pardon, řečník byl přerušen.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 státní pomoc. Jenom Německo už eh, má víc než polovina eh, toho, než eh, ostatní členské státy. Itálie a Francie je více postižené než Německo a nemají možnost intervenovat státní pomocí podobně jako Německo. Tato situace vyvolá asymetrii, disparitu, co se týče konkurenceschopnosti, která existuje už tak. Tento systém, pardon, řečník přerušen. Uh, intervention is on state aid. Germany... Uh, Německo už uh, zadalo dvakrát tolik než ostatní členské státy. Itálie a Francie jsou více postiženy koronavirem nemají stejné možnosti ehm, do toho vstupovat z důvodu likvidity. Je si komise vědoma toho, že v příštích letech tyto asymetrie budou ještě růst v Evropské unii. V minulosti Evropský soudní dvůr ke zautočil eh, na eh, komisi, i přestože německé E, banky jsou financovány státem. Antitrustové e, výjimky pro velké kartely v přístavech, to také nepomůže e, v koherentnější a méně asymetrickému vnitřnímu trhu. Jste si vědoma těchto rizik? Děkuji. Děkuji vám a děkuji vám za vaši eh, jazykovou pružnost. I během té normální situace, kdy máme striktní pravidla pro státní podporu, tak abychom zajistili, aby se nevydalo peněz eh, více, než je třeba, abychom nenarušovali pravidla hry, tak i v této situaci členské státy eh, Některé mají více možností v této fiskální oblasti a během této tak obtížné doby, tak eh, samozřejmě ty malé rozdíly se nyní stávají velkými rozdíly. A myslím si, že pro nás, pro všechny je důležité, aby Německo dělalo to, co dělá, protože do určité míry to bude fungovat jako lokomotiva. Ale to nemění fakt, že e, další e, podniky mohou potřebovat podporu. Je důležité, aby byly konkurenčně schopné v tom řetězci a to je velmi silný argument pro evropský plán obnovy, e, protože ten rámec obnovy co se týče architektury víceletého finančního rámce, tak to souvisí s eh, redistribucí odvětví, protože už jsme tak dlouho podporovali zemědělství, je potřeba eh, zde zmínit eh, fondy soudržnosti, strukturální fondy, které jsme také měli dlouho a musíme změnit celou tu distribuci, abychom se zotavili společně, protože pokud se zvýší ty uh, Eh, nerovnoměrnosti, tak to povede k roztříštěnosti jednotného trhu a to je něco, co nikdo nechceme. Je zcela v pořádku to, co dělá Německo, protože nikdo nedostává nadměrné kompenzace, ale vzhledem k tomu, že všichni nemají eh, tu, ten fiskální prostor jako Německo, tak je potřeba nalézt řešení a jeden z nejlepších způsobů eh, pro vyřešení této asymetrie je mít eh, v rámci víceletého finančního rámce, v rámci té architektury silný plán obnovy a Rasmus za zelené EFA. Prosím, jedna minuta. Rasmus je napojený, to nám říká systém. Máte jednu minutu, Rasmusy. Eh, co se týče eh, hodnoty Amazonu, tak eh, tyto podniky mají stále větší podíl na trhu a větší hodnotu akcí během této pandemie. Na druhé e, straně startupy v Evropě jsou ohroženy, takže rozhodně neexistuje nějaká spravedlivá hospodářská soutěž. Jak na to e, zareaguje komise? Zajistíte, aby byly příležitosti stejné pro všechny, aby na trh neměli přístup pouze ti největší giganti. Vy jste eh, hovořila o novém víceletém finančním rámci, o zelené dohodě a o aktu o digitálních službách. Ale já bych chtěl vědět, eh, k jakým opatřením chcete přistoupit po krizi covidu. Protože. Mm, se určitě chystají nová opatření. Takže to bych chtěl slyšet. Děkuji vám, paní komisařko. Neslyšíme vás, možná máte vypnutý mikrofon. Okay, I'm, uh... Byla jsem informována, že jsme ztratili spojení s paní komisařkou. My musíme skončit eh, ve čtyři hodiny přesně. To znamená, že budeme muset pokračovat s dalším bodem pořadu jednání a doufáme, že paní komisařka se s námi bude moci spojit, aby zodpověděla ten poslední dotaz. Ale já bych nyní chtěla dát hned eh, slovo panu zpravodaji Alexovi Agiusovi Salibovi, abychom mohli pohovořit o návrhu jeho zprávy a chtěla bych podpořit Alexe, aby místo eh, tří minut eh, to zkrátil na minutu a půl. Už jste měl prostor k diskuzi? Ano, já se pokusím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 Otázka karantény nám ukázala, jak eh, důležité jsou digitální technologie, tak aby ty naše státy fungovaly alespoň základním způsobem. A digitální služby jsou eh, součástí. Eh, a kdybychom neměli digitální služby, tak by to bylo ještě horší. Bohužel, ale COVID-19 ukázal nedostatky platform, jako je Google, Facebook a Amazon, protože se ukázalo, jak zranitelní jsou evropští spotřebitelé. Jedná se o um, příliš eh, vysoké ceny, eh, jedná se o eh, padělané, nekvalitní výrobky a tak dále. Jedná se také o otázku reklamy nebezpečných a nezákonných výrobků. Takovéto praktiky nejsou pouze škodlivé pro spotřebitele, ale také podkopávají rovné podmínky pro podniky, protože to nabízí konkurenční výhodu firmám, které nepostupují podle pravidel. Mým cílem ve zprávě je přijít s konkrétními doporučení, pokud je o kritická pravidla pro platformy a jedná se o oblast působnosti budoucího aktu o digitálních službách. V této zprávě hovořím o komplexní vizi směrnice. Je zcela zásadní, aby se e, zajistily hlavní zásady, které jsou pořád důležité. Otázka povinné Eh, otázka eh, výjimky mm, odpovědnosti, eh, otázka dohledu. Tato zpráva navrhuje přijít s tím, že to, co je zákonné nebo je potřeba splnit mimo internet, stejně je potřeba postupovat na internetu. Jedná se o nástroje, které mají za cíl trh EU. A v této zprávě přicházím s velmi důležitou zásadou transparentnost, eh, náležitá péče a povinnost eh, transparentnosti. Jedná se o to, eh, že pravidla by měla být vymáhána efektivně a přiměřeně. V této zprávě se snažím také zlepšit otázku transparentnosti, odpovědnosti, hodnocení rizika a odpovědnosti. Opět, abychom eh, zajistili vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Budoucí akt by měl eh, poskytnout eh, jasná pravidla ohledně obsahu na internetu. Je důležité také zohlednit různé druhy obsahu a je potřeba zajistit, aby nelegální obsah Paní předsedkyně, eh, prosím, eh, chtěla bych vás požádat o dokončení vašeho příspěvku. Eh, pan poslanec, ano, mám ještě dvě věci. Navrhuji kompletní rámec. Přicházím s doporučeními, s konkrétními povinnostmi a s časovými rámci pro Eh, jednotlivé kroky. A také opakuji význam základních práv, která musí být eh, chráněna pomocí eh, záruk, které se týkají práva na odstoupení od smlouvy. A také se jedná o mechanismy pro řešení sporů. Je potřeba také zlepšit situaci internetových tržišť, tak aby se zabránilo distribuci Eh, výrobků na internetu, které nesplňují pravidla EU. Je potřeba eh, zajistit, aby eh, systémový růst určitých hráčů nenaruší trh tak, aby malé a střední podniky nemohly přijít dostat se na trh a zabránilo by to inovaci. Je potřeba také zajistit vymáhání ustanovení tohoto nového balíčku eh, aktu o digitálních službách. Děkuji. Alexi, byla jsem informována, že paní komisařka se mohla napojit, takže já bych jí dala prostor, aby přednesla svá závěrečná slova. Margreto, prosím, máš slovo. Eh, to, co řekl Rasmus, je velmi důležité. A máme k tomu mnoho odpovědí, ale je to otázka velmi naléhavá, protože všichni jsme byli svědky toho, jak jsme závislí, pokud je o otázku tržní síly. A, takže tato otázka je zcela naléhavá. Eh, za prvé, to samozřejmě souvisí s vymáháním práva hospodářské soutěže, eh, probíhá několik případů a samozřejmě my zintenzivníme naše úsilí, eh, pokud zjistíme, že něco si zaslouží naši pozornost. Opět bych chtěla zopakovat tyto dva nástroje ex ante. Za prvé, eh, pokud jste zprostředkovatelem digitálním, tak máte povinnosti. Některé věci musíte dělat, některé naopak nesmíte. A potom, za druhé, my eh, bráníme tomu, aby tito zprostředkovatelé Eh, se objevily v budoucnosti, pokud dojde k tomu zvratu na trhu, pokud se to přemění eh, z eh, svobodného trhu na trh, kde můžete říci, že existuje jeden majitel, který prostě si stanoví pravidla hry. A potom ten druhý nástroj je inspirován tím, co se děje v Británii. Tam je úřad CMA a tam oni mají nástroj, který zajišťuje, aby trh byl otevřený a aby eh, tam mm, existovala hospodářská soutěž. A eh, samozřejmě toto je věc eh, hodnot, mm, na kterých jsme trvali v tom fyzickém světě. Já se proto velmi těším na spolupráci s vámi, Petro, předsedkyní výboru a budu se těšit na spolupráci s ostatními výbory, protože jednotný trh je jednou ze zásad pro naše zotavení, protože my jsme nejenom eh, zničili hodnoty, ale také životy lidí. A my se snažíme chránit životy lidí během karantény, tak aby se snížilo riziko infekce. A nyní musíme udělat, eh, co je v našich silách, eh, tak aby se nezničily životy lidí tím, že budou nezaměstnaní nebo že budou existovat nějaké jiné sociální dopady. Já jsem velmi ráda za tuto výměnu a doufám, eh, že se sejdeme brzy, buď tímto způsobem nebo fyzicky. Děkuji vám, paní místo předsedkyně komise, děkuji vám, paní komisařko Vestagerová. Děkujeme vám za to, že jste nám věnovala váš čas, eh, přestože ty technické podmínky nejsou jednoduché. A velmi si ceníme této diskuze a těšíme se, že vás brzy uvidíme ve výboru a doufejme, že už to bude napřímo v reálu. To je tedy konec tohoto bodu. My už jsme začali hovořit eh, o zprávě pana Saliby a máme přesně 16 minut. Já jsem se rozhodla, že nedám slovo stínovým eh, zpravodajům eh, k těmto třem zprávám, které jsme měli probrat. Já se omlouvám, pane Echeverio, Eh, pokud vám dám všem eh, minutu, pane Echeverio, tak potom nestihneme zprávu pana Peterse a my musíme probrat budoucí vztahy se Spojeným královstvím. Proto navrhuji, aby stínoví zpravodajové, který, kteří by se bývali přihlásili, kteří se na dnešek připravili, tak prosím zašlete nám vaše připomínky písemně, tak aby pan zpravodaj je mohl zohlednit ve zprávě Prosím, omlouváme se za technické problémy. E, to je věc, kterou si nikdo nepřeje, ale doufám, že nás pochopíte. E, nemám jinou možnost, protože tento sál musí být e, dezinfikován a to přesně ve čtyři. Proto dávám slovo paní Charancové, aby uvedla svou práci na návrhu stanoviska o aktu o digitálních službách. Už jsme právě o tom eh, diskutovali. Dito, pokud mě slyšíte, pokud jste zde s námi, tak eh, prosím, eh, řekněte nám, jaké situace ohledně tohoto návrhu stanoviska. Děkuji vám, paní předsedkyně. Možná to je věc, kterou jsme se naučili, že potřebujeme mít eh, další diskuzi eh, k této zprávě o aktu eh, o digitálních službách nestačí pouze zaslat písemné připomínky. Já vím, že čas nás tlačí, ale možná bychom měli připravit další zasedání, tak abychom měli eh, k tomu řádnou diskuzi. To je opravdu třeba. Co se týče mé zprávy, eh, ta obsahuje dvě stránky, eh, takže buď mě mm, odstřihnete, anebo já se pokusím být co nejstručnější, ale myslím si, že tak to by to zasedání fungovat nemělo. E, já jsem tuto zprávu připravila před zprávou Jury a jedná se o e, dohodu e, pravomocí mezi jednotlivými výbory, takže my se staráme o revizi pouze směrnice e-commerce. Co se týče revize, tak tam jsou veškeré doplňky k této směrnice a Jury tedy e, nesouhlasí, takže to je dotaz e, pro vás, e, paní předsedkyně, žádost, abyste to probrala s předsedou Jury. Pokud je obsah této zprávy, já si myslím, že potřebujeme mít více kontroly ohledně reklam na internetu, stejně tak musíme existovat pracovat na tom, aby se nastala eh, větší eh, důvěra a pro spotřebitele, to jsou ty takzvané eh, chytré smlouvy, protože klienti často jsou žádáni jenom, aby to odklikli a ani si to přečetli. A oni vědí, že když na něco kliknou, tak tam bude celá stěna a Mm, což eh, by eh, ta mm, osoba by potřebovala rok na to, aby si to všechno přečetla. A často ten jazyk je velmi komplikovaný, eh, není to pochopitelný jazyk, takže se to nedá číst. Já si myslím, že toto by se mělo změnit. Eh, především pokud je o internet věcí, eh, tato propojená zařízení, tak aby to eh, mohlo fungovat, tak aby mm, se nemuseli poskytovat jiné údaje než ty, které jsou nezbytné. Ještě k tomuto stanovisku já žádám, aby platformy monitorovaly reklamy nežádám o, o obecnou monitorovací doložku. Jedná se spíše o dobrovolné opatření, e, tak aby e, platformy neumožňovaly klamavou či zavádějící reklamu. E, pokud jde o zprávu Jury, tak zpravodaj neho nevolá pouze o mechanismu oznamování, ale jedná se o moderaci a zprávu obsahu. Eh, proč na to nahlížím pozitivně? Jedná se především o eh, videové platformy a potom to, co, na co se dívají děti. Já se obávám, že ve světě, kde existují miliony platform, tak existují eh, tisíce způsobů moderování obsahu a já upřímně nevím, jak bychom mohli vytvořit legislativu, která by toto nějak správně upravovala je důležité, aby e, to bylo součástí kontrol ex ante, ale jakožto obecná klauzule. Já si se obávám, že by se to těžko kontrolovalo a že by to byla velká zátěž pro ty malé hráče. E, pro mě je zcela jasné, že by se to nemělo e, zamíchat, směšovat s těmi každodenními oznamováními, protože management obsahu neobsahuje stažení obsahu a stažení obsahu nemusí e, úzce souviset s tím, co je jeden uživatel vůči jinému uživateli nebo pokud je uhřební obsah. Eh, jak říkám, to je tedy několik eh, bodů, ale zmínila jsem to velmi stručně. Eh, děkuji vám, Dito, za to, že jste nás informovala o tomto stanovisku a souhlasím s vašimi obavy, že potřebujeme mít více diskuzí k DSA. Prakticky se na to budeme muset zaměřit, protože máme omezení, která jsou známa. Ano, vaše, vaš komentář je, je vzat na vědomí. Teď předám slovo panu Petersovi, který je s námi eh, k jeho návrhu stanoviska doporučení k jednáním nového partnerství s Velkou Británií. Pane Peters, máte slovo. Děkuji. My jsme dostali více než 89 eh, pozměňovacích návrhů. Hledali jsme kompromisy samozřejmě, zorganizovali jsme schůzky se stínovými zpravodaji, těm také děkuji za spolupráci. Proběhla schůzka i s pracovní skupinou Velké Británie. Pokusili jsme se možet, mm, novou verzi se všemi kompromisy ve druhém kole. Dní 6. května bude další schůzka se stínovými zpravodaji a schůzka s pracovní skupinou Velké Británie a já doufám, že budeme mít velice plodné, plodná setkání a nějaký konsensus o těchto kompromisních návrzích. Diskuse, které jsme doposud vedli, jsou diskuse eh, o malých a středních podnicích, eh, Také ochrana spotřebitele je eh, velmi důležitá. Jsou tady další prvky týkající se ekologických problémů a podobně. Otázka je, zda je tam prostor dávat to do té zprávy, ano nebo ne. Ale je mm, dosahováno pokroku v dobrém duchu, alespoň mezi stínovými zpravodaji a já doufám, že co nejdříve se nám podaří finalizovat diskuze um, o těchto doporučeních k jednání zde v tomto výboru a to bude úspěšné. Pane Peters, vy jste se sešel s tím um, vyjednavacím týmem, můžete nám říci něco k tomu, jak to proběhlo? Bylo to na úrovni poradců, Eh, s mm, britskou tedy stranou, byly tam návrhy změn nebo mm, zavedení některých prvků eh, ohledně vnitřního trhu EU, také nějaké prvky mm, zdůraznit. To bylo se stínovými zpravodaji, že je rozdíl mezi přístupem na trh a členstvím Evropské komise. Například dva příklady jsme, o těch jsme jednali se stínovými zpravodaji. Doufám, že na příštích schůzích s britskou vyjednávacím skupinou najdeme i konsensus k našim společným návrhům a že Eh, také problematika a návrhy té britské skupiny se projeví i v našich doporučení. Děkuji. Kolegové, ano, já chci říci, že také lituji eh, toho způsobu, jakým musíme teď pracovat, ale nemáme jinou možnost, obávám se, musíme hledat způsoby, jak pracovat efektivně a brát v úvahu opatření, tak jak přicházejí. Máme před sebou nějaké diskuse na úrovni koordinátorů, jak to zorganizovat lépe. Ale mám tady dobrou zprávu. Jsme aktivní jako výbor, máme možnost se znovu setkat s komisařem Bretonem, který přijde do našeho výboru už 14. Eh, května. Eh, pokud se nemýlím, tak mm, to bude eh, na pořadu jednání, budou tam nějaké menší věci ještě, ale budeme opatrní, aby se při přípravě toho pořadu jednání, aby na všechno byl čas, takže 14. Eh, od 2 do 4 a pak 20. o 6 dnů později. Takže máme omezení, eh, jsme omezeni dvěma hodinami, eh, ale snažíme se pracovat, fungovat co nejlépe v této obtížné době abych věci tedy eh, fungovaly tak, jak mají co nejdříve. Bude to tedy od dvou do čtyř a od pěti do sedmi budou dva sloty a dvě hodiny. Víte, jak jsou ta jednání organizována. Děkujeme za vaši trpělivost. Sejdeme se 14. s komisařem Bretonem budeme mluvit o exitu a oživení této krizi. Děkuji vám.